jednomyslně. Všechny příklady, které jsem uvedl, jsou vždycky zablokovány v Evropské radě. Takže má prozba k vám je i v následujících letech. Prosím, veďte také tuto politickou bitvu, kterou musíme vyhrát, protože jinak to bude jen seznam přání, která nebudou někdy uskutečněna. A pane předsedo, já si myslím, že jsem poprvé eh, udělal to, eh, čeho se normálně ode mě nedočkáte, že jsem dodržel ty svoje čtyři minuty. Slovo má paní Keller za zelené. Děkuji, pane uh, premiére, za váš projev. Ten byl silný a proevropský. To mě velmi potěšilo, protože mnozí jsou velice znepokojeni, co se týče budoucnosti Evropy. Mnohé vlády mají problémy s právním státem a pokrokem demokracie. Je tedy dobře vidět, že lze věci dělat i jinak. Po, chci vám konkrétně poblahopřát k některým učiněným opatřením ve Španělsku, které reflektují vaše závazky, které jste zde oznámil. E, zvýšit minimální plat na 900 euro, to pomohlo e, mnoha rodinám, které utrpěly antisociálními reformy a škrty a zvláště vaše nová reforma eh, eh, v oblasti daní byla, bude zlepšením. My chceme skutečně sociální unii a proto musíme vyvíjet více úsilí v radě a v každém jednotlivém členském státě. Doufám, že ostatní budou jednat jako vy. A konečně vaše rozhodnutí, aby eh, rodiny si dali na střechy solární panely. To proběhne, to prospěje všem. Bojujete tak proti klimatickým změnám, a je to dobrá iniciativa a každý tak přispěje k té eh, velké touze zachránit naši planetu. To jsou konkrétní kroky. A konečně jsem také velice ráda, že jste zmínil, že vaše vláda má největší počet žen v celé Evropské unii. Práva žen jsou lidskými právy a my jsme stále ještě velmi daleko od skutečné rovnosti mužů a žen. Musíme zde dosáhnout pokroku, v mnoha členských státech eh, se vede bitva proti právům žen, proti lidským právům. A je velice dobré vidět, že zbývají ještě některé vlády, které vedou v této ambiciozní agendě. Eh, ale eh, vládnout Španělsku není nic jednoduchého, zdědil jste mnoho problémů. Jedním z nich je situace v Katalánsku. A Vaši konzervativní předchůdci e, problém vyostřili a teď je jej máte na stole vy. Je jasné, že pouze demokratické politické řešení může být řešením budoucnosti. Sem patří i řešení pro vězně. A i e, dokonce e, bývalí členové naší frakce jsou ve vězení. My vás tedy chceme vyzvat, abyste odstartoval upřímný dialog protože jedině eh, s dobrou vůlí na obou stranách se postoupí dál a přiblížíme se tak eh, kýženému řešení pro Katalánsko, celé Španělsko, celou Evropu. Pane premiére, hovořil jste o evropských hodnotách a jak eh, je musíme všichni bránit. S nepokojením hledím na Andaluzi a na vládu, která se tam vytváří. Extremistická pravicová strana bude součástí tamní vlády a bude potřeba ji tolerovat. A e, já se smutkem sleduji, jak ostatní liberálové a další s tím souhlasí. E, což znamená, že tito e, nacionalisté budou spolurozhodovat o naší budoucnosti, o budoucnosti Andaluzie a i za jejími hranicemi. Já jsem znepokojena, vím, že jste z toho nešťasten, ale teď přichází doba, kdy můžete učinit konkrétní kroky, kdy my všichni, všechny naše frakce se musí snažit, aby k tomu nedošlo, když e, je když by mělo dojít k tomu, že kdokoliv z nás by měl vytvořit koalici s extrémní pravicí. Neměli bychom e, to udělat, máme v rukou dost moci, abychom to neučinili. A co se týče rovnosti mužů, žen, e, machismus a násilí na ženách nemají v Evropské unii místo. Chci vám také připomenout, pane premiére, že mnohé cíle, všechny, které jste zmínil, rovnost mužů a žen, eh, rovnost všech, eh, sociální Evropa, to vše je stejně důležité. Eh, doufáme ve vaši iniciativu v radě, čekáme na vaši podporu v radě a doufám, že ostatní členové rady se budou řídit vaším Eh, příkladem a budete-li skutečně bojovat za sociální, demokratickou a rovnou Evropu, eh, můžete počítat s naší podporou. Děkuji. Za frakci GUA e NGL má slovo Paloma López Bermecho. Děkuji, pane předsedo, pane Sanchezi. Chci vám poděkovat za to, že jste přišel do tohoto parlamentu a za váš příspěvek k evropské debatě. Tato debata je čím dál důležitější. Tváří v tvář k nárůstu populistických sil ve Španělsku i v Evropě. Bez ohledu na to, zda souhlasím nebo nesouhlasím s vaší analýzou eh, hrozeb eh, v Evropské unii, musím říci, že v jedné věci s vámi určitě nesouhlasím. Pokud jde o extrémní pravici, o ty fašistické tendence, musím říci, že s nimi je nutno bojovat eh, už ukořené, protože jejich živnou půdou je to, že vlády přestaly plnit své povinnosti vůči pracující třídě. Neoliberální politiky, které mají svůj impuls odsud z Bruselu, jen omezují stav blahobytu. Krize ještě zostřila existující problémy a řízení té krize je zodpovědné za neudržitelnou nerovnost. Vaše politiky ve službách elit vyvolaly velikou sociální bolest a krizi legitimity. Španělské vlády bez ohledu na politickou barvu byly komplici těch hořkých okamžiků, které jsme prožili. Byly zde škrty ve zdravotnictví, školství, v důchodech a dvě pracovní reformy, které velmi poškodily pracující. To je věc, která už se nesmí znovu odehrát. Vytvořili jste skvělou bouři proto, aby extrémní pravice využila a zneužila zoufalství sociální většiny a nabídli jim falešné nepřátele a falešné řešení. Evropská unie má teď více než 140 milionů chudých pracujících. A to je také výsledek eh, toho produktivního modelu, kterým se trestá jich Evropy. Máme zde malou přidanou hodnotu a levnou pracovní sílu. Na tom je ten náš model založen. Máme spoustu lidí, kteří mají pracovní život, opravdu jim vysí na vlásku, protože mohou být kdykoliv propuštěni nebo se jim neplatí. Vodafone, Deliveroo, Globo, Amazon, ten seznam je opravdu velmi dlouhý. A toto je výsledek toho, že demokracie byla ponechána v rukou nadnárodních společností. Přitom skutečné problémy občanů, ať žijí, kde žijí, musí být řešeny ze strany veřejných politik, které budou podporovat kvalitní pracovní místa a budou zabraňovat zneužívání pracujících ve všech členských státech, protože volný pohyb kapitálu zatím šel ruku v ruce s volným pohybem nerovnosti a chudoby. Hospodářské politiky by neměly být domlouvány s pravicí, neměly by zde být sterilní aliance. Začněte řešit problémy, které postihly pracující třídu. My potřebujeme závazky, aby se sociální politika stala osou sociálních politik, a aby byla ratifikována Evropská sociální charta. To je dobrá sociální smlouva. Co jste připraven udělat, aby zahraniční politika Evropské unie byla faktorem důvěryhodnosti a ne rozporu, jako v případě Palestiny nebo západní Sahary. Takže reformujte ten zákon, volební zákon. A také další věc, rovnost mezi muži a ženami je ohrožena. Ta propast, která je mezi námi, se objevuje ve všech oblastech, ale my budeme dále bojovat, abychom jako ženy hájili své zájmy. Děkuji. Za frakci EFDD má slovo paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, děkuji za to, že jste dnes přišel mezi nás. Toto je 15. debata o budoucnosti Evropské unie, kterou tady v parlamentu vedeme. Po 15. musíme opakovat, že Unie rozhodně prožívá velmi těžké období a po 15. se musíme ptát sami sebe, proč. Naše odpověď je vždycky stejná. Špatné politiky, které způsobují škody a nespravedlnost. Uvedu jen dva příklady. Úsporné politiky způsobili velké škody v naší společnosti. Včera předseda Juncker na tomto plenárním zasedání přiznal, že úsporné politiky způsobily určité škody. Říká se, lépe je pozdě než nikdy, ale teď musím říci, že tady to neplatí. Už jsme čekali příliš dlouho. Vytvořili jsme ekonomiky, které zcela zrušili ochranu nejzranitelnějších kategorií a neuspokojili potřeby těch, kteří žijí v problémech. Hovořit o sociální rovnosti, o nedostatku práce, o sociálním vyloučení milionů občanů neznamená být populistou. Znamená to brát v úvahu realitu a přinášet skutečné a okamžité odpovědi. Juncker a další komisaři si musí užít těch posledních pár měsíců, protože příští volby budou znamenat změnu nejen tady, ale i v komisi. Druhý příklad těch zmílených politik se týká migrace. Tady neúspěch Unie spočívá v tom, že to byla Unie pouze v názvu a ne skutečná Unie. Neměli jsme společnou pozici, Nerozdělili jsme si zodpovědnosti, nebyla solidarita, pokud jde o migraci a azyl. A tím pádem se zcela potopil společný azylový systém. Tyto dva principy jsou stanoveny v článku 80 smlouvy. Ale už eh, nechali místo národním egoismům. To znamená, že největší břemeno, pokud jde o ty migrační toky, dopadá na státy, které jsou na vnější hranici a na pár států, které s nimi spolupracují. Tyto politiky mají velký dopad na základní práva a také z hlediska sociálních a ekonomických nákladů, které jsou odhadovány na 49 milionů euro ročně podle nedávné studie. Není náhodou, že jsem uvedla tyto dva příklady. Španělsko a Itálie jsou dvě země ve Středomoří, které mají podobné zájmy, pokud jde o řízení migračních toků a o ekonomiku. My dva jsme představitelé různých politických směrů, ale naše země by měly spolupracovat, aby bojovali proti úsporným politikám a aby našli řešení migrační krize. V této věci by celá Evropská unie měla začít jednat. Vážení kolegové, měli bychom vyslat jiné signály ke, k našim občanům, protože občané nás žádají o konkrétní odpovědi, o činy. Například bychom mohli přestat s těmi škrty. Měhli bychom začít tady, v tomto parlamentu. Měli bychom začít s tím, že bychom měli přestat s těmi nesmysly ohledně tří sídel parlamentu. To je 200 milionů eur, které bychom každý rok ušetřili. Jak můžeme ospravedlnit tato obrovská čísla. Jak to můžeme vysvětlit našim občanům? To není možné. Žádat eh, zrušení tohoto rozmaru, to není útok na demokracii. A demokracie to není privilegium, ani to není žádná budova. Vážení kolegové, pane premiére, na jedné straně zde máme úsporná opatření, tyto velké rozmary a nesmysly, a na druhé straně jsou občané, kteří žádají změnu a my je musíme postavit do centra politik Evropské unie. Musíme dodržovat práva, musíme pečovat o blahobyt všech občanů a nesmíme je obětovat ve jménu ekonomických a finančních zájmů několika skupin. Děkuji. Za frakci ENF pan B. Pane premiére, před méně než rokem jste se náhodou dostal do čela Španělska kvůli skandálu, který otřásl Marianem Rachojem. Váš nástup byl zázračný pro španělskou socialistickou stranu, která má jen 80 křesel ve sněmovně, ale katastrofální pro Španěly, kteří dnes trpí vaší politikou. Vaším prvním gestem bylo přijetí lodi Aquarius. To je loď francouzsko-německé nevládní organizace, která vlastně podporuje nelegální imigraci ve Středomoří. Mafie, které převádějí, zneužívají naivity Evropanů. Převaděči můžou díky těmto pomocem ušetřit palivo pro své kocápky. Marko, Macron a Merkelová cítili podporu ve své šílené migrační politice a rychle vám poblahopřáli k vašemu gestu. V létě 2018 jste dvakrát přijal paní Merkelovou, po druhé dokonce ve vaší rezidenci v Andaluzii. Bez konzultace se Španěli jste uzavřel s kancelářskou dohodu, abyste přijal celou řadu migrantů, kterých se ona chtěla zbavit poté, co nesmyslně otevřela hranice v roce 2015. Ve svém zápalu jste si ani neuvědomil, že hovoříte o Maroku jako zaostalé zemi, když hovoříte o propasti nerovností. A přitom vaši Předchůdci uzavřeli několik dohod eh, s Marokem, což je eh, nejvíce pokroková země Magrebu. Byla tam také radmisní dohoda, protože mezi Marokem a Španělskem je pouze 14 kilometrů. Ale vy jste ukázal, že jste ochoten přijímat nelegální migranty a tím pádem oni se na vás vrhli. A viděli jsme chaotické scény migrantů v Ceutě a Melile, jak útočí na vaše pohraniční stráž, někdy dokonce i se zbraněmi. Podléháte Berlínu, ale podléháte také Bruselu a to už dlouho. V roce 2011 v létě na váš impuls socialistická strana se rozhodla, že podpoří velkou změnu španělské ústavy. A od té doby všechny španělské vlády kvůli své vlastní ústavě musí respektovat rozpočtové příkazy Evropské komise. Ale španělský lid se začíná probouzet. Od začátku prosince strana, na kterou nahlížíte s blahoskloností, dosáhla ve vaší andaluské baště velkého úspěchu. Hovořím o straně Vox, která vyšoupla konečně z vlády socialisty, kteří drželi tento region více než 40 let. Santiago Abascal upozorňuje na vaši zodpovědnost. Kvůli vám v roce 2018 se příliv migrantů zvýšil o 129 v porovnání s rokem 2017. V Itálii Matteo Salviniho nelegální migrace klesla o 95%, protože signál je jasný. Italové už nesouhlasí s tím, aby se pošlapávala jejich práva tím, že se bude ilegálně pronikat na jejich území. A mafie, ta skutečná, proti které Matteo Salvini neúnavně bojuje, využívá lidské bídy při tomto obchodování a převádění. Guardian uvádí, že obchodování s migranty je rentabilnější než obchodování s drogami. A to vůbec se nehovoříme o nadnárodních společnostech, které vítají levnou pracovní sílu. Pane premiére, migrační problém je pouze otázka politické vůle, protože lidé, muži z civilní gardy jsou stejně odhodlaní jako jejich italské protějšky. Ale místo toho, abyste se o ně opřel, tak jste před Vánoci oznámil, že vytvoříte speciální fond pro integraci migrantů. Já předpovídám, že Španělé už nebudou dlouho snášet vaši nezodpovědnost. Nyní má slovo pan Ujazdovský, nezařazení. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl začít eh, poděkováním panu premiérovi za jeho slova. A chtěl bych eh, vyjádřit své ocenění pro Španělsko, poněvadž předpokládám, že zde reprezentuje nejenom svoji politickou stranu, i když je to velmi stranická debata, ale také svou zemi. Takže chci poblahopřát Španělsku za její úsilí a také za možnost slavit 40 let eh, své ústavy a že eh, si cení své integrity. Pan Verhofstadt eh, v tomto spatřuje výraz federalismu, ale já si myslím, že Evropa potřebuje realismus a praktičtější přístup. Také větší úctu k zemím, k ekonomice a odvratu od centralismu. Také chci říci, že je třeba velice dobře rozumět myšlence solidarity. Solidarity to je nutnost přijít na pomoc tehdy, když se někdo dostane eh, do úzkých, ne vlastně vinou ale solidarita to není platit účty jiných, které jsou účty za marnotratnost. Já tedy věřím, že Španělsko bude v praktickém smyslu partnerem k debatě o realističtějším přístupu k evropské politice, eh, nežli je ta, kterou jste představil, pane premiére, ve svém vystoupení. Děkuji. Pane premiére, máte slovo, abyste reagoval na první otázky. Vážený pane předsedo, děkuji všem, kteří vystoupili a děkuji také za tón debaty, která byla velmi živá, rozvíjela se s každým dalším příspěvkem. Já bych rád odpověděl ne osobně mluvčím za jednotlivé frakce, protože si myslím, že to by bylo velmi dlouhé, ale pokusím se odpovědět tedy obecně na vaše otázky. Centrální myšlenkou je, že je třeba chránit Evropu, aby Evropa chránila nás. A to se samozřejmě objevilo ve vystoupení hlavních eh, politických frakcí. Všichni souhlasíme s tím, že musíme Evropu postílit bez ohledu na naše politické odlišné názory. Otázka je, kterým směrem. A já chci zmínit především migraci. Já bych panu Weberovi řekl, že ano, určitě je dobré, že tady uvádíte náhled eh, španělské lidové strany, ale bylo by dobré, kdybyste si také ověřil informace, protože migrace eh, k nám nepronikla kvůli tomu, že jsme se dostali do, eh, k vládě socialistická strana. Už v roce 2017 byl nárůst těch migrantů o 137%. My jsme přinesli migrační politiku, která do té doby neexistovala. My jsme vždycky věděli a právě proto jsme přijali rozhodnutí eh, otevřít eh, svůj přístav a eh, lodi Aquarius. My jsme vždycky věděli, že migrace vyžaduje, aby všechny členské státy měly sdílenou a společnou pozici, která bude vycházet ze zodpovědnosti a solidarity. Samozřejmě my a španělská vláda hájíme zahraniční politiku, jak tady říkal místo předseda Evropské komise. Musíme věnovat hospodářské zdroje na rozvoj a impuls Afriky. Hájíme bilaterální spolupráci s mnoha transitními zeměmi a zeměmi původu migrace. My jsme posílili dialog s Marokem, Mauretánií, se zeměmi Sahelu, nejen kvůli zájmu Španělska, ale kvůli celé Evropské unii. Abyste si udělali představu, Španělsko už mnoho let má návratovou politiku s Marokem, s Mauritánií a s dalšími zeměmi Afriky a Sahelu. Já jsem byl nedávno v Sahelu, tedy v Mali, kde jsme chtěli zase znovu posílit politiku dobrovolných návratů státních příslušníků Mali, kteří teď žijí ve Španělsku. Takže ty návratové politiky podporujeme ze strany španělské vlády a také posilujeme naši pohraniční politiku. A tím také posilujeme integrační politiky. Myslíme si, že to je důležité. Musíme se zaměřovat na všechny ty migranty, kteří už na našem kontinentu jsou. A já vám chci říci, že španělská vláda je určitě pro reformu společného azylového systému a aby se nespochybňoval Schengen. A mě opravdu znepokojuje, že to dělají strany, které jsou členy velkých frakcí v Evropském parlamentu, jako je Evropská strana lidová. Já si myslím, že tady nemůžeme udělat žádný krok zpět a proto jsem opravdu znepokojen, když se tady pořád hovoří o těchto věcech. Mě tolik neznepokuje přítomnost extrémní pravice, ale to, nakolik extrémní pravice podmiňuje retoriku stran, které byly proevropské a které předtím požadovaly posílení Schengenu. Tato vláda a samozřejmě, pane Ferhovštaté, vy jste skvělý řečník, ale tato vláda rozhodně podporuji, aby se schválil víceletý finanční rámec. Udělali jsme to i na Evropské radě. Já i ta předcházející vláda s Marianem Rachojem podporovala schválení víceletého finančního rámce před volbami, protože si myslíme, že je to zásadní pro zemědělskou politiku, pro politiku soudržnosti i pro důležité politiky, jako je politika migrační nebo politiky související s vědou a inovacemi. Pane Webre, nedělejte si starosti, my schválíme rozpočet pravděpodobně v dubnu. Rachojova vláda předložila rozpočty v dubnu. Takže já vám chci říci, že my budeme postupovat ještě rychleji než předcházející vláda. Já myslím, že to zvládneme, protože máme dobré rozpočty nejenom v sociální oblasti, tam je velký nárůst položek, které souvisejí s redistribucí, ale máme také inovativní formule z hlediska sdělování, tedy zdaňování velkých technologických korporací, vytváříme také daň z finančních transakcí a to jsou některá z opatření, která jste navrhli vy tady v tomto parlamentu a my to implementujeme na úrovni Španělska. Ale dovolte také, abych chvíli zmínil Katalánsko, protože o tom se tady zmínila paní Keller. V Katalánsku od roku 2014 od roku 2014 bylo pět voleb. Tři autonomní volby a dvě referenda proti ústavě a statutu autonomie katalánska. Jaký byl výsledek eh, těchto referend a také eh, těchto voleb? 48 podpořila formace, které jsou pro nezávislost a 52% ne. Takže závěr je, že hnutí za nezávislost v Katalánsku nemá většinu. Nemají sociální většinu, nemají většinu společnosti. 52% společnosti v Katalánsku nepodporuje nezávislost. Takže to hnutí za nezávislost musí uznat, že nemá většinu společnosti v Katalánsku a proto nemůže vnutit politický projekt většině, která opakovaně od roku 2014 říká, že s tím nesouhlasí, že nesouhlasí s touto snahou o nezávislost. To je první věc. A druhá věc. Je jasné, že v Evropě, nejenom v Katalánsku, ale když se podíváme třeba do Bavorska nebo v Itálii, ve Venetu, nebo když se podíváme na Korsiku, Francouzsku, tam jsou také územní napětí. Jsou tam hnutí, která usilují o odtržení, o vytvoření jiných států. Jaký je rozdíl mezi tím, co se stalo eh, v Katalánsku a třeba ve Venetu nebo v Bavorsku? Když různé politické formace hájily třeba nezávislost, odtržení Bavorska od Německa nebo odtržení Veneta od Itálie. Když se vyslovil nejvyšší soud v Itálii, nebo tedy v Německu, tak ty nezávislé síly řekly, že tedy akceptují toto rozhodnutí. A to se ve Španělsku nestalo. Ačkoliv soud rozhodl několikrát, tak ty pro independentistické síly vyhlásili nezávislost a tím porušili španělskou ústavu. Problém tedy je, že ty síly za nezávislost nesplnily ústavní mandát, nedodrželi ho, protože neuznali ani tu svou regionální ústavu, ani ústavu Španělska. Je jasné, že od roku 2010 má tedy Katalánsko svou regionální ústavu, ten katalánský statut, který nebyl schválen většinou španělské, tedy katalánské společnosti. A to musíme napravit. My jsme si toho vědomi. Je také zjevné, že jsou zde politické strany, které, eh, když eh, jsou v opozici, tak využívají Katalánska k tomu, aby dělali tlak na španělskou socialistickou vládu. A když jsou u vlády, tak zase naopak využívají katalánskou otázku proti. Takže my nebudeme loajální k vládě. My budeme lojální ke Španělsku jako k zemi, protože Španělsko je velká země, která má vysokou úroveň decentralizace v ekonomické, sociální, kulturní oblasti, v uznávání jazyku, v oblasti školství, vzdělávání dětí, v komunitách, které mají velmi silné nacionalistické cítění. V naší mezinárodní společnosti to vypadá tak, že když navštívíte Španělsko, tak vidíte, že je to druhá nejvíce decentralizovaná země na světě. To hnutí za nezávislost katalánska musí zahajit dialog eh, s tou druhou největší katalánskou stranou, která není pro nezávislost. Katalánsko musí hovořit s katalánskem a španělská vláda musí usnadnit tento dialog mezi těmito dvěma dimenzemi, které v současné chvíli v Katalánsku existují, ta nacionalistická a ta nenacionalistická. Španělská vláda na rozdíl od předcházejících epoch má silnou vůli vyřešit cestou dialogu, ale vždy za dodržení ústavy a katalánského statutu tuto situaci, ale především Hnutí za nezávislost musí uznat za prvé, že nemá většinu a za druhé, že musí hovořit s tou druhou stranou, aby dosáhli dohody, aby se dostali pryč této smyčky, ve které se točí už více než 10 let. Problém v Katalánsku není nezávislost, je to soužití. A konečně, konečně, pane Webre, vy jste zmínil, učinil jste narážku na hlasování o důvěře. Hlasování o důvěře mělo jeden mandát a to byla demokratická obnova naší země. To, co se stalo v Andaluzii mezi PP, liberály a bratry z Národní fronty ve Francii, to je spochybnění práv a konsensu, které byly konsolidovány v posledních letech například rovnost pohlaví a boj proti násilí na ženách. V Andaluzii to, co se odehrálo, dámy a pánové, je to, že se překročila hranice, která v Evropě existuje. Není možno se paktovat s extrémní pravicí a to my jako sociální demokraté nikdy neuděláme. V každém případě, dámy a pánové poslanci, vám chci říci, že španělská vláda chce posilovat Evropu. A v tomto smyslu jsme předkládali také své návrhy, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami, boj proti nejistotě v zaměstnání, záruka pro děti, záruka pro mladé, všechny tyto aspekty, které souvisí s posílením a ochrany Evropy, proto aby Evropa mohla chránit nás a aby mohla chránit hlavně ty nejzranitelnější, to vše určitě najde podporu u nás ve španělské vládě a u naší strany. Vy jste mnohem déle tady v Evropském parlamentu. Já jsem sedm měsíců v čele španělské vlády. Vy se určitě se mnou můžete podělit o svou zkušenost, o svou frustraci, ale já si myslím, že jsem ve svém vystoupení naznačil určitá východiska této, jak bych to řekl, nedostatečné rychlosti při přijímání rozhodnutí v oblasti různých politik, například zahraniční politiky. A to souvisí se změnou rozhodovacích procesů v radě, parlamentu i komisi. A my určitě, a to jsem říkal od začátku, budeme hájit fakt, aby se nerozhodovalo jednomyslně v tak zásadních otázkách, jako jsou ty, které jsem tady zmínil. Některé otázky budou potřebovat eh, změnu smlouvu, jiné ne. Připomněl mi to tady minister zahraničních věcí, pan Borel. Určitě můžeme využít eh, tyto přemostovací doložky, abychom eh, mohli zachovat globální charakter naší unie v oblasti zahraniční politiky. Děkuji, pane předsedo. A teď zahájíme Catch the Eye. Odložili jsme hlasování, takže prosím, dodržte, dodržte tu jednu minutu, protože čím více budete dodržovat pravidla, tím více poslanců dostane slovo, vzhledem k tomu, že máme více než 150 žádostí o slovo. Nejdříve tedy pan González Pons. Pane předsedo, žijeme v době falešných zpráv, ale také čase falešných přesvědčení. Nemůžete říkat, já nikdy neuzavřu dohodu s extremisty, když jste ve vládě díky hlasům nacionalistů, bývalých teroristů a extrémní levice. A říkáte, že rozpočet bude schválen pouze díky hlasu extrémní levice, bývalých teroristů a nacionalistů. Nejvíce mě bolelo ve vašem projevu to, že jste nebyl schopen hovořit o jednotě Španělska a o právním státě. Tady si připravili žluté plagáty, abyste něco řekl o Katalánsku. A vy říkáte, že to není problém nezávislosti, ale problém soužití a přitom soud chce zahájit proces ohledně rebelie v Katalánsku. Já to říkám jako španělský poslanec. My už dva roky hájíme tady jednotu Španělska, ale hájit tady s přesvědčením jednotu Španělska, to není jen problém vašeho pracovního místa, to je také problém přesvědčení a to nesmí být falešné. Vy jste předsedou španělské vlády a vám se to nepodařilo a mě ano, mě to bolí, ale zdržím se. Honorable García Pérez. Garcia Pérez. Pane předsedo Sanchezi, pane premiére, je to delikátní chvíle pro Evropu a vyslechnout si váš projev, kdy jasně ctíte evropské hodnoty, to je závan svěžího větru pro nás, kteří si myslíme, že naše řešení spočívají v lepší a silnější Evropě. Ten, kdo tady předkládá argumenty Madridu, aby získal body za svou stranu, já si myslím, že tady málo budeme respektovat eh, evropský prostor, když nevyužijeme srdce Evropy k tomu, abychom hovořili o tom, jak budeme schopni řešit eh, problémy lidí. Větší sociální spravedlnost, větší rovnováha, méně nerovností, aby Evropa byla stejně nakloněna mužům a ženám. Musíme se lidem přiblížit, říci, že Evropa je řešením jejich problémů. To je závazek sociální demokracie, závazek pro evropských stran a budeme pracovat eh, zuby nechty, budeme hájit lepší Evropu, která bude hájit lidi, chránit je a bude schopna vrátit iluzi evropskému projektu. Děkuji za to, že máme v Evropské unii vlády, které společně s tímto parlamentem hájí základní hodnoty evropského projektu. Pan eh, Velký sociální demokrat Lassalle řekl, že politika začíná pozorováním skutečnosti. Eh, včera jsme zde slavili euro a zaznělo šest proslovů, které s realitou neměly nic společnou. Bylo to prostě o přáních a snech. Pane předsedo, vy chcíte sociální Evropu, to je ovšem Evropa, která lidem zajiští, zajistí práci a zaměstnanost a mládeži perspektivu. Takže se ptám, proč Evropa, eurozóna je eh, tím regionem světa, který roste nejpomaleji. Pan Terban tady říkal, jak je to skvělé, že se tady vymýšlí eh, programy, ale mm, my potřebujeme privátní investice. Přes Evropu jde eh, takový příkop a ten příkop je mezi eurem a jinými, jinými měnami. A my pracujeme dneska e, více za méně peněz. To není sociální Evropa, kterou jsme chtěli. Pan Nart. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Sanchezi, čelíme tady rostoucí hrozbě populistů a separatistů, ale nestačí je odsoudit. Musíme přinést efektivní odpovědi, abychom reagovali na tu příčinu. A to je ta ekonomika, která podkopala stabilitu těch eh, pracujících vrstev. Dnes potřebujeme politická řešení. Pane premiére, cesta není ani ve spolupráci se separatisty nebo pravicovými či levici, levicovými populisty, kteří chtějí oslabit Evropu. My musíme se spojit s těmi, kteří chtějí budovat Evropu a kteří chtějí hájit. Chci také připomenout, těm, kteří si myslí, že v Katalánsku máme problém Katalánců, že první strana je strana, která věří ve Španělsku, jmenuje se Ciudadanos. To je ta nejsilnější strana, ne separatisté, ale Ciudadanos, občané. Stačí už sektářsky využívat něco, co patří všem, například feminismu. Musíme společně pracovat v obhajobě toho společného. Naší duši musí být rovnost a solidarita. Pane premiére, to platí pro Evropu i pro Španělsko. Bové. Pan le. Pane premiére, 5. listopadu jsem navštívil své bývalé kolegy z Evropského parlamentu, kteří jsou dnes ve vězení ve španělském vězení. Je dnes představitelné, abychom byli v takovéto situaci, aby lidé, kteří byli zvoleni nejdříve tedy na evropské úrovni a poté v Katalánsku legálně, aby byli uvězněni za své politické myšlenky? V tomto parlamentu jsme několikrát odsuzovali neliberální politiky pana Orbána. Odsuzovali jsme neliberální politiky Polska. Velmi správně a právem jsme obvinili, odsoudili útoky na právo v jiných evropských zemích, ke kterým teď dochází. Je Španělsko kvůli své ústavě a kvůli politice v Katalánsku na cestě do klubu těchto zemí. To je opravdu škoda. Já jsem slyšel váš projev, ale jak je možné, že lidé, poslanci, členové regionální vlády a vedoucí různých združení jsou ve vězení. Já jsem slyšel vaši výzvu k dialogu a souhlasím s tím, ale pokud chceme vést dialog, tak ne s lidmi ve vězení. Je třeba tyto lidi propustit a potom budeme moci diskutovat. A nikdy někdo z těchto lidí se nerozhodnul, že na sebe nevezme svou zodpovědnost, dokonce ani před soudem, i když s tím soudem nesouhlasí. Takže propustte tyto lidi a to bude akt demokracie. Připomínám, že je třeba dodržovat Dontův systém. Pokud budete hovořit dvě minuty, tak jeden poslanec z vaší frakce přijde o slovo. Takže tím vás jenom o tom informuji. Takové je pravidlo a jeho třeba dodržet. Pan Orbán Crespo. Pane Sanchezi, vaše vláda začala před šesti měsíci tím, že přivítal Aquarius a šest měsíců později zablokovala Open Arms v Barceloně. K radosti fašistů, jako je Salvini, slíbil jste zrušení náhubkového zákona, ten trvá dále. Slíbil jste zrušit pracovní reformu a nejen, že jste to neudělal, ale kromě toho jste nezabránil tomu, aby podniky jako Alcoa propouštěly stovky zaměstnanců. Slíbil jste zdanit banky a zdá se, že tato daň nikdy nebude. Slíbil jste, že budete regulovat eh, nájemní bublinu, která vyhání lidi z jejich domovů, ale zdá se, že supové zvítězili. Budou eh, socialisté dále komplici velkých neoliberálních politik? Eh, tak to vypadá. Aby se zastavila ta reakcionářská vlna, která se valí Evropou a která teď vládne v Andaluzii, tak potřebujeme obrat o 180 stupňů politikách škrtů ve prospěch elit. Evropa musí změnit směr a pane Sanchezi, máme už málo času. Je třeba se začít eh, angažovat. Pan Darmouth? I'm going to speak in support. Já chci eh, podpořit pana Boveho o, o katalánských vězních, kteř, kteří jsou už rok eh, v, ve vazbě. To jsou političtí vězni. Političtí vězni. A Evropská komise nedělá nic. Rada nedělá nic. Parlament jako instituce neříká nic. A dokonce pan Verhofstadt je sticha. Evropské hodnoty, o nichž stále slýcháme, jsou potlačeny. Klademe si otázku, proč. Pravděpodobným důvodem je to, že španělské vlády podporují evropský projekt a nějak. To znamená, že je v pořádku držet vězně ve vězení, mít politické vězně. To je ohavné pokratictví, které nemůžeme spolknout. Navrhuji, abyste se podívali do zrcadla a začali bojovat za osvobození těchto politických vězňů. Pitideios. Pan Epitideos. Grazie, presidente. Pane eh, ministerský předsedo, já bych na vás měl několik otázek. Jaká praktická opatření chystáte k tomu, aby vaše země, Španělsko, Itálie a také Řecko, přestaly být eh, pastmi na migranty. Vy jste řekl, že jste pro vytvoření evropské armády, ale abychom eh, ospravedlnili rostoucí eh, vojenské schopnosti Evropské unie, eh, museli bychom mít nepřítele. Kdo je tímto nepřítelem? A které členské země jsou ohrožovány z vnějšku? Já myslím, že leda Kypr a Řecko ta armáda by měla být možnost intervenovat také mimo své hranice. Toto je vaše představa budoucnosti? Chcete převzít roli světového policajta? Vy jste také řekl, že chcete eh, zrušit jednomyslnost v radě, ale to znamená, že členské země by oslabily zejména ty malé. Dovedete si představit, eh, že by eh, vaše země se ocitla v menšině a nebyla schopna bránit své zájmy? Yes, thank you. Uh, ano, děkuji pane premiére, premiére za velice konstruktivní projev. Je nepochybné, že Španělsko je spolehlivým partnerem Evropy a Evropa bude spolehlivým partnerem Španělska. Takže ano, budeme pokračovat eh, v záruce pro mládež, politice soudržnosti a tak dále. Ale odpovědnost pro sociální, za sociální Evropu začíná doma. Takže eh, máli se eh, Evropa odchýlit kvůli vašim problémům, to je nebezpečná strategie. Eh, ekonomicky eh, Španělsko stojí na ramenou obru díky eh, práci předchozích vlád. Pokračujme tedy tímto směrem. Nezatěžujme budoucí generace neudržitelnou úrovní dluhu. Tam, tím začíná sociální politika. Odpovědnost a solidarita jdou ruku v ruce a na tomto základě se těším na další spolupráci se Španělskem. Děkuji. Pan López Isturiz. Pan López Isturiz. Pane Sančezi, v této chvíli, jak říkala vaše kolegyně, hovoříme o budoucnosti Evropy. A nevím, proč na konci se to vaše vystoupení projevilo v takový malý předvolební meeting na podporu vašeho přítele pana Timrmance a vás samotných. Mnozí se ptají, zda stejná energie, kterou používáte k tomu, abyste pronásledoval diktátory v minulosti, zda ji použijete k tomu, abyste pronásledoval současné diktátory ve Venezuele a na Kubě. Požádáte o sankce vůči těmto režimům nebo budete dále mlčet? Hovořil jste o evropském demokratickém aky. Ukažte své proevropské smýšlení v Evropské radě tím, že nepodpoříte diktátorské režimy Madura a Castra, protože Castro dále řídí Kubu. A také propuste politické vězně. Je třeba je propustit na Kubě i ve Venezuele. Musíte to oznámit na radě. Ukažte, že jste pro Evropan. Děkuji. Honorevole Blanco López pan Blanco López. Mucha, muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Pane Estebane Gonzálesi Ponci, být vlastencem neznamená křičit Viva España, ale znamená to zachovávat ústavní a evropské hodnoty a ne pomáhat těm, kteří je chtějí zničit. Vy jste měl příležitost tady ukázat, že španělský vlastenec by měl podpořit španělskou vládu, jako my socialisté jsme vždycky dělali v tomto parlamentu, když bylo Španělsko ohroženo a když jste nás žádali o podporu. Ale já chci říct jednu věc. Vy jste se dostali do vlády Španělska, když jste křičeli, že se Španělsko rozbíjí a dostali jste uh, Španělsko, které bylo mnohem rozbitější po dvou nelegálních referendech, která proběhla pod vaším vedením. A my opravdu s politováním konstatujeme, že nepřispíváte k vytvoření prostoru pro soužití. A právě o to se španělská vláda snaží. Paní Tomašič. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Poštovani... Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, děkuji vám za váš příspěvek k této debatě. Od referenda eh, o Brexitu se Evropská unie zaměřuje na otázku další politické integrace a zvolení eh, pana Trumpa nás tímto směrem posunulo ještě dál. Eh, to podle mě není dobré. Proto jsem eh, ráda, že hovoříte o souvisejících otázkách veřejných institucích sociální Evropě, veřejných institucích. Evropa by měla zůstat pevností eh, pracovního práva, ale chceli zůstat globálně konkurenceschopná, nesmí zavádět zbytečně vysoké daně a extrémní právní úpravu. Stojíme před novou krizí, a proto se musíme vypořádat i e, s výdaji veřejných rozpočtů. Dlouhodobý deficit e, španělského rozpočtu může být náročný pro budoucnost Evropy. Děkuji, pane předsedo. Pane Sančezi. občané chtějí, aby Evropská unie byla užitečná, aby vyprávěla humánní systém ekonomického rozvoje zaměřený na občany a abychom také přesvědčeně hájili lidská práce. Paskové si to uvědomují už dlouhá léta, jsme ochotni přispívat k Evropské unii, vytvářet stabilitu a stavět se za principy, které zastáváme, řešit Eh, řešit výzvy. Musíme se zaměřovat na sociální blahobyt, soužití, politický dialog, řešení politických problémů. Ty jsou velmi složité a simplicistní odpovědi nám nepomohou, jenom se budou opakovat chyby minulosti. To vidíme každodenně eh, v televizi a proto musíme udělat mnohem více. Musíme přepracovat systém provádění politiky, držet se našich zásad a v kontextu právního státu. Jinak eh, se naše politické problémy mohou snadno stát eh, právním problémem, tak jak se eh, stalo v Katalánsku, a to je škodlivé pro všechny. Musíme stát za humanitní přístup, evropský přístup, nacházení řešení a harmonického soužití. Pan Marcelesi. Gracias, Děkuji, pane předsedo, pane Sančezi, Vítáme ten postup, který zde předkládáte, pokud jde o návrh rozpočtu. Připomínáte Evropě, že je možná sociálnější, ekologičtější cesta tváří v tvář Evropě trhu a Evropě nenávisti existuje jiná Evropa, Evropa udržitelná, která vyžaduje větší ambice. Odvážit se, odvážit se mít migrační humánní politiku. Podívejte se na ten náhubkový zákon, podívejte se na to, abyste nadále mohli zachraňovat životy ve Středomoří. Větší ambice potřebujeme také pro ekologickou transformaci, která bude spravedlivá a která nikoho neponechá stranou. Budete mít nějaké datum uzavření jaderných a uhelných elektráren, je to ve vašich rukou. Ukažte, že jste na dostatečné úrovni paní Kony. Okay. Buongiorno, presidente. Dobrý den. Pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Vy jste hodně hovořil o ženách, o právech žen, o násilí na ženách. Já ale doufám, že příště budete mít také nějaký ženský doprovod. Dnes tady máte pouze muže ve svém doprovodu. Já si myslím, že by bylo dobré přejít od slov k činům. Itálie a Španělsko měli dobrý vztah eh, i kvůli migraci. Já si myslím, že vy můžete být mluvčím za středomořské země, pokud jde o reformu Dublinu. Říká se, že Evropa nás nechala o samotě. Byla to rada, byly to členské státy. Evropský parlament hlasoval pro reformu Dublinu, pro povinné navracení, ale potřebujeme, aby vy a další premiéři, abyste se dohodli. Pokud jde o násilí na ženách, my jako EPP jsme proto, aby byl rozpočet, aby zde existoval jistý vztah mezi rodinou a prací. My si myslíme, že pro ženu je mnohem lepší, když může se realizovat i v práci a když není pouze v domácnosti jako služka. Děkuji, pan Ferber. Ja, vielen Dank, Děkuji, pane premiére. Já bych skutečně prosil, když už srovnáváte Katalánsko s Bavorskem, kdyby to bylo skutečně eh, podle pravdy. Eh, v Bavorsku bylo eh, hnutí pro, no, za nezávislost eh, ze strany extrémní levice zhruba před 100 eh, lety a to ještě dávno předtím, eh, než vznikla Spolková republika, takže to jenom, abychom byli v realitě. Za druhé, co Evropská unie musí dělat. To já jste žádal. Nás by více zajímalo, co dělá vaše vláda ne, eh, skutečně nestačí žádat, aby se Evropa postarala, eh, když škrtáte liberalizační pravidla předchozí vlády a sám eh, žádná pravidla, žádná opatření pro zvyšování nezaměstnanosti mládeže nezavádíte. Skutečně nestačí žádat solidaritu ze strany Evropy, je třeba také konat vlastními silami. Subsidiarita a solidarita patří úzce k sobě době. Děkuji. Nar. Köszönöm a szót, elnök úr! Európa jövőjéről vitatkozunk. Děkuji. My hovoříme o budoucnosti Evropy. Proč před evropským demokratickým systémem stojí velká výzva? Evropa má řešit situaci, kdy Eh, evropská vláda eh, popírá demokratická práva a buduje neliberální systém. Hovořím o Maďarsku a premiéru Orbánovi. Eh, jeho nejlepší kamarád se stal nejbohatším mužem v zemi. Veřejná média mají v rukou opoziční poslanci v maďarském parlamentu s tím nemohou nic dělat, bojí se fyzické újmy. Hrstka lidí neuvěřitelně zbohatla, zatímco stovky tisíc lidí, dětí umírá hlady. Neřeší se korupční kauzy a členové opozice a občanská společnost jsou pro následování. Pane premiére, Španělsko, vaše země se transformovala z diktatury Eh, uznávanou demokratickou zemi. Moje otázka je, co musíme v Evropské unii udělat, abychom zajistili, aby se nezrodila eh, v Evropě nový, dikta, eh, no, nový diktátor. Pokud hovoříte dvakrát déle, než můžete, tak berete tedy čas svým kolegům. Pan Demesmaker. Bienvenido, San... Vítejte, pane Sanchezi. Eh, vítám vás, pane eh, Sanchezi. 21. Eh, prosince jsem byl v Barceloně, vy jste tam byl také. Byli tam čtyři katalánští vězni, které jsem chtěl navštívit, právě ukončili svou hladovku. Není na mě, abych soudil politiku nebo strategii, ale co nemohu akceptovat, je to, že lidé teď sedí ve vězení už rok a stojí a, a a vlastně jsou eh, eh, obžalováni ze vzpoury a hrozí jim eh, nepodmíněný trest. Nikdo, prosím, se neúčastnil násilné vzpoury, jako nevidíme to také ve Švýcarsku v jiných zemích. Politika se dělá přes dialog, ne přes soudce. A já urči, určitě existuje existuje nebezpečný nacionalismus, ale ne eh, v Katalánsku. Eh, nebezpečný nacionalismus na sebe bere eh, formu neofrankismu. Pane premiére, měl byste překonat svůj strach z pravicové extremismu a osvobodit, osvobodit politické vězně. Děkuji, pan Tremosa. Pane premiére, vítejte Josefe Borele zpátky v tomto parlamentu. Pane Sanchezi, Bývalá španělská vláda vytvořila minulý